chcete nadále spolupracovat s Evropským parlamentem, v těm výboru DAVE, pokud jde o toto velice důležitou výzvu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane místopředsedo komise. Vážení kolegové, naše rozprava je u konce, hlasování se bude konat zítra poledne a já vám všem přeji příjemný večer a dobrou noc.